La Presidente. Kolegi, la seduta. Vážené kolegyně, vážené, vážení kolegové, můžeme pokračovat v našem zasedání. Už jste dostali zápis včerejšího jednání a pokud nemáte žádné připomínky, tak je budeme považovat za schválený. Další bod na pořadu jednání je společná rozprava k tématu bankovní unie a jednotný mechanismus dohledu. Jedná se o zprávu paní Tyson a pana Giegolda. A čtyři minuty teď má k dispozici paní Tyson. Děkuji mnohokrát, pane, paní předsedkyně, eh, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Pouze pokud budeme mít konkrétní